mezi systémem práce a přepravy a proto bychom měli podpořit zelenou a místní výrobu. Děkuji. Mnohokrát děkuji kolegovi Kutasovi a další řečník na dvě minuty je kolegyně Bed. Děkuji,